Aktivní život, účast na eh, společenském životě, politickém životě a podobně a samozřejmě také rodinném životě. Děkuji. Děkuji, paní Figueiredo. Tím jsme skončili tuto diskusi. Bylo mi velkým potěšením předsedat eh, této diskusi nejen proto, že tady vidím, jak velký počet eh, účastníků zde je, ale také proto, že to byla opravdu výjimečně Eh, dobrá diskuse. A také eh, konstatuji, že tady řada poslankyň a poslanců byla od začátku až do konce diskuse. To je další věc, která se prakticky nikdy eh, takto neodehrává. Všichni zde byli a poslouchali jako velice zásadní diskusy. Nebylo to tak, že by přednesli svůj projev a hned odešli ze sálu, jak se to často stává. Nýbrž setrvali v sále a poslouchali také své další kolegy tak, jak by to skutečně se očekávalo od poslanců tohoto parlamentu. Děkuji vám všem. Hlasování eh, proběhne zítra v poledne. Takže děkuji a přecházíme k dalšímu bodu na našem programu, eh, což je zpráva, kterou předkládá paní Ek. A týká se to pro společného programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře. Dávám slovo Eh, zpravodajce, paní Ek, na čtyři minuty. Herr talman, kommissionär, representanter för... Pane komisaři, zástupče španělského předsednictví, drazí kolegové. Za období 150 let se eh, Balcké moře stalo jakýmsi mořem krize. Předtím tomu tak nebylo. Je tam mnoho toxického odpadu a Situace je nesmírně vážná v této oblasti. Přes eh, určité, určitý pokrok, který nastal eh, v 90. letech a v roce 2000, zvláště z hlediska odstraňování eh, některých látek fosforu. Situace zůstává velice vážná. Přes tento pokrok i nadále se do tohoto moře dostávala rtuť. Je tady obrovské množství uh, řas. A když si uvědomíme, jak krásný byl tento region v minulosti a když se podíváme, uh, jaké množství těchto páchnoucích řas se eh, dostává do tohoto moře, tak je tato situace velice nešťastná. Děti se koupají v tomto moři a mm, velice často dochází ke kontaminaci. Je naprosto nezbytné zlepšit znalosti ekosystému v Balckém moři. Je to velice složitý systém a není možné najít řešení bez spolupráce a koordinace s badateli a vědci z celého tohoto regionu. Již v současnosti dochází k mnoha e, výzkumným projektům, ale stále to není postačující. Proto, abychom změnili tuto situaci, předložili jsme návrh, který se nazývá projekt Bonus. Je to společný výzkumný program mezi pobaltskými státy, včetně Ruska, tak abychom mohli vyřešit tuto situaci v tomto regionu. Bonus je strategický cíl, eh, zahrnuje více než 500 vědců z různých států a Evropská unie a členské státy po Baltí budou eh, pracovat s jednou miliardou švédských korun. Je tady mnoho oblastí v tomto regionu, které závisí na kvalitě eh, tohoto moře. Musíme snížit eh, výskyt eh, odpadů, toxických odpadů v tomto moři. Skutečností je, že současný výzkum je atomizován, je rozdělen, roztříštěn mezi národními a mezinárodními pracovišti. Musíme se tedy soustředit na tento program bonus, který zastřešuje všechny národní projekty, které vlastně poprvé se stávají součástí strategického programu s jasnými cíly. Chtěla bych poděkovat kolegům, španělskému předsednictví a také mm, komisaři eh, zodpovědnému za výzkum, kteří se angažují v této oblasti. Jedná se o naprosto nezbytná opatření, která musí být dynamická. Baltské moře je životně důležitým prostorem. Je to moře, které bylo zdrojem eh, různých kultur a chceme zachovat toto dědictví pro naše děti a naše vnuky. Děkuji a paní jménem komise nyní pohovoří paní Kernan Quinn a chtěl bych ji taky eh, pozdravit, protože jsem eh, přišla již před delší dobou. Děkuji vám, že jste přišla paní Kernan Quinn, máte slovo. Pane předsedo, eh, vážení poslanci, chtěla bych eh, vyjádřit vděčnost eh, poslancům parlamentu a především zpravodajce za to, že se zabýv, že předložila zprávu týkající se programu Bonus. Komise Eh, podporuje a eh, chtěli bychom eh, vyjádřit i podporu výboru Envy. Osm států členského, členských států Evropské unie sousedí s Baltským mořem a všechny velmi výrazně se obávají o osud Baltského moře, tak jak se o tom zmiňovala paní Ek před chvilkou. Na Balckém moři se přemysťuje spousta zboží a služeb a je tedy proto je důležitá podpora veřejných politik a fragmentace evropského výzkumného systému a nekoordinace a nekoherence eh, prodražuje eh, efektivnost tohoto systému. A to je velká výzva v této oblasti Baltského moře. Není možné, aby baltské, pobaltské státy jednaly samotné, pokud mají vyřešit tento problém Řešení problému Balckého eh, moře je eh, naléhavé eh, a proto je třeba přijmout zásady spolupráce ve výzkumu a ve vývoji a sdílet vědomosti a mobilitu výzkumníků. To je důležité pro Eh, udržitelnou budoucnost Baltského moře. A eh, projekt eh, Bonus poskytuje strukturu, která pomůže řešit tyto velké úkoly koordinovaněji v rámci implementace programu Bonus bylo dosaženo mnoha výsledků a chtěl bych zároveň vyjádřit své politování nad tím, že členské státy se nedohodly na vytvoření skutečného modelu, eh, společného modelu, který navrhovala eh, Evropská komise. Jde o finanční eh, nástroj, který by pomáhal těm, tomuto projektu a bez kterého nemůže být eh, zajištěna efektivní realizace eh, těchto projektů a v rámci výzkumu a eh, přezraniční spolupráce. Toto by nemělo být precedentem dalších návrhů v tomto smyslu komise vyzývá k přeshraničnímu eh, financování eh, na, na základě Lisabonské zprávy. Kromě této skutečné nebo eh, společné iniciativy komise je přesvědčena, že je možné realizovat další ekologické problémy v této oblasti Eh, um, eh, umožnit lepší přeshraniční mobilitu eh, výzkumníků, umožnit synergie a lepší efektivnost výzkumu, protože v tom je budoucnost Baltského moře. Děkuji vám, paní komisařko, a dávám slovo paní Rozbach minutu a půl za Envy. Děkuji. Bonus je důležitým pilotním projektem. Jde o zajištění spolupráce při řešení ekologických problémů právě v prostoru Baltského moře. Jedná se o pobaltské státy, které podporují tento program. A je to program, který se netýká všech členských států, které znečišťují Boltské moře. Baltské moře patří k nejvíce znečištěným mořím. Tento program Bonus se snaží eh, řešit tyto problémy, zmapovat situaci v Baltském moři. Víte, že existují celulózky, dále také rybárny a další podniky, eh, vedení eh, plynu a podobné mm, aktivity přispívají k znečištění eh, tohoto moře. Potřebujeme tedy tento projekt bonus. Tento projekt by neměl být izolován, měl by být patřičným způsobem podpořen členskými státy, tedy eh, finančně, nejenom v rámci politické vůle. Eh, a nyní se dostáváme eh, k řečníku jménem frakcí, nejdříve EPP, minuta a půl, pan Van Nistelrooy. Mevrouw de commissaris, kijk, ik paní komisařko, paní Ek. Já myslím, že specifický problém Baltského moře vyžaduje také specifický zacílený přístup. E, a e, musíme se také pustit do práce. Komisařka řekla, že chceme skutečně společný fond Eh, kde je vše tedy dáno dohromady a eh, pak samozřejmě přístup podle jednotlivých oborů a princip eh, excellence. Pak jsme se stali trošku pragmatičtější a řekli jsme si, že každá země může provádět vlastně svůj vlastní přístup k výběru projektů univerzit. No, prosím, ale je třeba určitého vývoje. Je třeba, aby to probíhalo účinně, lépe než v minulosti, abychom zde měli příklad toho, co bychom chtěli ve strategii 2020. Nejde pouze o výzkum, ale také o následné praktické uplatnění. To také si přeje eh, výbor Envy. A dovolte ještě dvě poznámky z mé strany. Myslím si, že eh, tento přístup k Balckému moři může být příkladem k dalším regionům, například k Dunajskému regionu. Nemohli bychom eh, například eh, takto eh, postupovat, toto předseda přerušuje, pan Gierek jménem skupiny socialistů na dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, návrh rozhodnutí, které se týká Balského moře, prezentované e, komisí, e, představuje velice, velice zajímavé možnosti. E, rozhodně je tady velký prostor pro rozvoj výzkumu. Potřebujeme dobrý plán s lepšími strategiemi, které berou v úvahu nejen Balské moře, ale také celé, celé přilehlé okolí. To je velice důležité, protože Eh, určitě nejde o to povádět pouze eh, pokusy v laboratořích. Eh, musí to být zaměřeno na konkrétní podmínky v nejbližším okolí, v zemích, které sousedí s Balckým mořem a podílet se na to musí nezávislí experti. Kapacity všech států kolem Balckého moře by měly brát v úvahu tyto fakta. Výzkumný potenciál v těchto zemích a prostředky určené e, se především směřují do laboratoří. Je tady 25% povinný e, přínos. Musíme říci, že e, to jsou tady aspekty, které jsou právně nepřijatelné a navíc mohou být negativní dopad na výzkum. Dále strategicky vyžaduje také určitý čas a Mm, oproti tomu, co bylo navrženo eh, v programu. Stanovení priorit pro Balcké moře eh, je podmínkou pro to, abychom pak dále mohli se zaměřit na projekty, které si vyžádají investice. Děkuji. Dva a půl minuty paní Hasy jménem Zelených. Eh, Vážení kolegové, Chci srdečně poděkovat paní Ek, eh, chci poděkovat eh, za tuto vynikající zprávu. Tento výzkumný program Bonus by měl být podporován a je to také důsledek eh, strategie EU v oblasti Baltského moře. Já se domnívám, že tato strategie je podstatným pokrokem. Baltské moře se stalo jakýmsi vnitrozemským mořem EU, když došlo k rozšíření. Tato skutečnost byla hm, definována příliš pozdě. Paní Ek sama uvedla, že již dochází k mnoha výzkumným plánům, ale je tady malá koordinace. A tato koordinace je právě eh, nutná, musí být eh, lépe sformována. Tento výzkum by měl vést tomu, abychom si uvědomili dvě věci. Za prvé, skutečnost, že ekologická situace je alarmující. Jedná se o jedno z nejznečištěnějších moří na světě. Eh, je tady mnoho toxických odpadů, o tom se také hovořilo. A eh, Další skutečnost, kterou musíme zohlednit a doufejme, že dojde k zlepšení, je skutečnost, že my si uvědomujeme, že máme odpovědnost eh, za toto znečištění. Také zpravodajka hovořila o důsledcích této situace. Největší zdroj je zemědělství právě z hlediska fosforečných látek. A já doufám, že společný koordinovaný výzkum povede k tomu, že budeme lépe chápat tuto situaci a že budeme uplatňovat lepší a inteligentnější metody z hlediska všech možných oborů. Mám především na mysli zemědělství, protože mm, dochází e, právě k znečišťování z důvodu hnojiv, které se dostávají do eh, moře. Výzkum sám o sobě nestačí. Musíme si uvědomit, že záchrana Balckého moře vyžaduje také změnu politiky, zvláště v zemědělství, ale také i v jiných oblastech. Doufám, že se nám podaří zachránit Balcké moře a že to bude úspěšná lekce. Eh, tím skončila vystoupení eh, řečníků za politické skupiny a nyní vystupují řečníci jednotlivě jednu minutu paní Carvalho. Eh, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Program Bonus bude integrovat výzkumné činnosti členských států Evropské unie v oblasti Baltského moře a to je pozitivní. Program Bonus je velmi inovativní a proto má regionální význam pro vědu a výzkum. Stejně jako pobaltský region jsou v Evropské unii i další regiony, například na východě Evropy, které by měly využít eh, takovýchto akcí, které předkládá komise. Proto protože by to umožnilo eh, čelit společným výzvám a zlepšit situaci těchto regionů. Tímto způsobem Evropský parlament a Evropská komise eh, by měli vytvořit společný program výzkumu eh, jihovýchodních oblastí Evropy o využití energetick, eh, eh, nejrůznějších možností a eh, energetických i dalších moří. Děkuji vám. A nyní budou otázky ze sálu, které budou jednominutové. Budeme přerušovat řečníky, pokud prodlouží své vystoupení pan Luhan. Prosím. Pane îmbunătăirea coordonării politicilor programelor i a celorlalte activităi menionate i. Pane předsedo, eh, komunitární situace si vyžaduje, abychom zintenzivnili eh, výzkum v Balckém moři. Potřebujeme komunitární aktivity, tak abychom eh, vyřešili tyto výzvy a abychom zvýšili efektivitu tohoto programu v rámci všech iniciativ, které by byly skloubeny do jednotného programu ve prospěch trvalé udržitelného rozvoje tohoto regionu. Tento program je velmi pozitivní pro Baltské moře, ale tento program by se neměl zaměřovat pouze na tento region. Tato forma regionální spolupráce by se měla uplatnit i ve Středomoří a proč ne také v podunajské oblasti. Tak bychom měli silnou a konkurenceschopnou Evropskou unii. Děkuji a dávám slovo paní Morku Najte. Děkuji, gerbiamas pirmininkė. Įgyvendinant Baltijos Implementace eh, programu pro Baltské moře odhalilo katastrofickou situaci v Baltském moři především v oblasti, kde se plánují infrastrukturní projekty. E, jde o implementaci nejenom ze strany zemí Evropské unie, unie i dalších zemí e, genotoxicita eh, překročila nesmírně přijatelné úrovně. Program Bonus už ukázal mm, svou schopnost monitorovat situaci v Baltském moři. Jde o komplexní výzkum, který je důležitý a eh, je potřebné, aby se ho účastnili vědci z mnoha zemích, protože tento program je preventivním opatřením a um, který nám eh, umožní eh, zamezit ekologické katastrofě. Děkuji, pan eh, paní Antonescu. Ar putea fi abordate cu mult mai mult succes dacă activități... Ah. Eh, ekologické prostředí by mohlo být lépe eh, vyřešeno, pokud výzkumy členských států by probíhaly koordinovaně. Proto oceňujeme návrh komise, který se týká tohoto projektu eh, bonusu. Je dobré, že je zde mm, tento úmysl také zhodnotit kvalitu tohoto programu, zvýšit efektivitu tohoto projektu. Bylo by dobré, aby výsledky byly publikovány na webové stránce tohoto programu, tak aby podniky se mohly také dozvědět, jaké příležitosti by tady mohly mít z hlediska investic. Výsledky tohoto programu budou jistě velice zajímavé a také přidaná hodnota z hlediska ekologie a občanů a z hlediska tohoto regionu, zvláště v současné ekonomické krizi. Slovo má pan Sikerský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 podporuji tento společný výzkumný program eh, Bonus pro Balské moře. Jsem přesvědčen, že nadnárodní program v oblasti výzkumu, eh, na kterém se podílí eh, řada států, může přispět k efektivnějším akcím v oblasti Baltského moře a přispěje k trvale udržitelnému rozvoji Baltského moře. Bonus 169 obsahuje akce osmi zemí, ale ještě se k tomu přidává také další země, a to je Rusko. Eh, bylo by dobré, aby také ruští výzkumníci přispěli k tomuto projektu. Eh, mohly by tady být to určité návrhy Evropské unie pro rozvoj Baltského moře a eh, rozvoj budoucích mikroregionů, tak jak jsme o tom před dvěma měsíci diskutovali v Evropském parlamentě. A si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 Děkuji, pane předsedo. Eh, chci říci, že výzkum v Balckém moři by měl být chápán jako prvek kohezní politiky, politiky soudržnosti v evropské úrovni v různých horizontálních aspektech. Eh, jsou zde věci jako Dunajský projekt, Balcké, projekt Balckého moře a Středozemního moře, protože zde probíhají hlavní obchodní operace, i dokonce s Čínou a je důležité teda se koncentrovat koncentrovat na strategii eh, Baltského moře a skombinovat TNT sítě eh, na severu eh, máme veřejné informace o této záležitosti. Baltské moře by mělo být propojeno na jižní TNT. Děkuji a nyní má slovo paní komisařka, aby reagovala jménem komise na tato vystoupení.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 Pane předsedo, chtěla bych poděkovat zpravodajce paní Ek i členům eh, eh, poslancům Evropského parlamentu, kteří vystoupili. Jsem velmi spokojena, že všichni shledali toto jako významnou eh, iniciativu a byl přijat tento program. Je to velký pokrok a velká, velký úspěch pro evropské instituce. Program Bonus pro Baltské moře se zaměřuje zaměří efektivněji na řešení ekologických problémů podporou synergie a zamezením plítvání ze zdvojování úsilí. Je rovněž čelíme klíčovým politickým globálním problémům, jako jsou klimatické změny, dále otázky energie, zdraví a e, potravin. E, článek 185 hraje klí, nebo iniciativy podle ročánku 185 jsou zcela klíčové a pro tyto iniciativy e, nebo těmito iniciativy můžeme ještě lépe spolupracovat na Evropské unii a podaří se nám spojit evropské výzkumné eh, projekty. Jak už zaznělo v lednu, eh, já se věnuji výzkumu v Evropské unii a proto podporujeme ducha jednoty, abychom dosáhli svých cílů. To je zcela neživotně důležité pro další budoucnost Evropské unie a zajistí to, že Evropské unie, Evropská unie bude eh, mít vedoucí pozici v oblasti výzkumu a vývoje. A nyní dáváme slovo zpravodajce paní Ek maximálně na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Bonus. To je pilotní projekt podle článku 185, jak bylo řečeno. A já mohu říct, že všichni ti, kdo spolupracovali nad tímto eh, programu, ať už zblízka nebo zdáli, všichni Eh, konstatují, že to není vůbec jednoduché schromáždit prostředky eh, z různých zemí EU, že to není lehké, je to velká výzva, je velice složité koordinovat eh, tyto různé tradice v oblasti výzkumu. 500 výzkumníků, 10 zemí, i celá EU e se dívá, zda to bude fungovat je třeba vysoce efektivního přístupu, Výz, eh, požadavky na členské státy i na výzkumníky jsou vysoké a je třeba přijímat eh, odvážná politická rozhodnutí a projevit velkou disciplínu. Tyto výzkumné programy ovšem musí samozřejmě být později také předmětem náležitého posouzení a vyhodnocení. Všichni společně přijímáme tuto odpovědnost, abychom řešili problémy Baltského moře. Musíme být vzorem pro další regiony v Evropě, pro středozemní moře například a i obecně pro využívání zdrojů eh, Evropské unie. Je to tedy vzor. Baltské moře je součástí naší kultury, součástí naší historie. Už od konce doby ledové eh, můžeme připomenout vikingy, další velké cestovatele, ale také můžeme připomenout i období studené války. Je naší odpovědností eh, spravovat toto naše bohatství a já bych vám všem chtěla poděkovat. Práce ještě neskončila a až bude text schválen a podepsán, stále ještě nebude práce u konce, bude, bude začínat. Tímto uzavíráme diskusi a hlasování proběhne zítra. A hned přejdeme k dalšímu bodu. A chtěl bych opět připomenout, že má